Dobrý den, kolegyně a kolegové, naši zpravodajové už jsou přítomní, můžeme tedy zahájit naši schůzi. Zahájíme tedy společnou rozpravu o bodech 11 až 13. Jedná se o následky vstupu v platnosti Lisabonské smlouvy. Nevím, jak přesně jste se dohodli, eh, paní Lochbiller a Pan Gal, paní Lochbiller bude hovořit. Dobře. S velkým zájmem vás vyslechneme. Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Na poslední schůzi AFETu v listopadu eh, jsme si vyslechli informace o návrhu zprávy. Jedná se zde o eh, přijetí dokumentů v rámci EIDHR. Evropský parlament bude mít možnost vyjádřit se k opatřením, které jsou mimo implementačních kompetencí eh, podle právního základu. My jsme se na tuto otázku podívali a upozornili jsme na to, že je zde třeba ze strany parlamentu konzistentnost a že je nutné, nutné využívat postup, regulativní postup s kontrolou. Uh, to umožní parlamentu také v budoucnosti, aby se vyjadřoval k nástrojům pro vnější styky. To je nutné především s ohledem na to, že současní nástroje přestanou být platné v roce 2013. Zároveň eh, jsme požádali o hlasování o pozměňovacích návrzích před 1. prosincem. S ohledem na to, že toto rozhodnutí by bylo eh, neplatné. Po prvním prosinci rozhodli jsme se nehlasovat. Nyní podle Lisabonské smlouvy regulatorní postup s kontrolou eh, už není aplikovatelný. Mění se zde roztah legislativy tím, že se zde eh, rozlišují eh, implementační a regulativní akty. Eh, dochází zde ke změnám, pokud jde o regulativní postup s kontrolou. V současné době instituce vyjednávají o tom, jak by eh, takováto, takovýto nový postup se měl odrážet eh, v legálním, v právním aktu. Hovořili jsme s panem Albertini, s komisařkou Ferrero Waldner o přijetí regulativního postupu s kontrolou pro strategické dokumenty. A jsou zde ale některé argumenty, které jdou proti. proti. Instituce neustále vyjednávají o tom, jak by se věc měla odrážet v právních aktech. Z tohoto důvodu není možné, abychom předložili pozměňovací návrhy, které odráží současnou situaci. Nacházíme se ve velice specifickém období mezi dvěma smlouvami a z tohoto důvodu navrhujeme, abychom o zprávě dnes nehlasovali. Chtěli bychom ale požádat AFET, aby nám dal mandát, abychom zahájili vyjednávání o principech eh, strategického dokumentu je třeba zohlednit Lisabonskou smlouvu a je třeba zohlednit pokračující vyjednávání mezi institucemi o právních ustanoveních. S ohledem na harmonogram zprávy celá věc bude záviset na výsledku vyjednávání mezi institucemi. A mezitím jsme měli konstruktivní neformální schůzi eh, s komisí a diskutovali jsme o strategickém dokumentu k tomuto tématu. Také se těšíme, že budeme mít eh, pracovní skupinu eh, vycházející z podvýboru pro lidská práva. Těšíme se, že Evropský parlament předloží formálnější reakci prostřednictvím registru komitologie a poté se uvidí, jaké další kroky podnikneme. Děkuji vám, paní Lochbiller. Možná paní Gál by ještě chtěla něco dodat? Thank you, Chairman. Well, I think... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že kolegyně Barbara řekla všechno, co je důležité a co bychom měli říci k tomuto komplikovanému právnímu postupu. Já bych jenom chtěla vyjasnit jednu věc pro kolegy. V této zprávě máme dvě skupiny pozměňovacích návrhů. První se týká návrhu komise. A tyto pozměňovací návrhy podporují návrh komise. Pokud jde o to, aby se umožnilo, aby náklady související s daněmi, cly a dalšími poplatky byly financovány v rámci eh, dostupných nástrojů. My něco takového vítáme a podporujeme to. Druhá skupina pozměňovacích návrhů, které jsme předložili ve své zprávě, stejně tak jako e, pozměňovací návrhy, které předložili kolegové z DV, e, se soustředí na to, aby parlament měl větší pravomoci a aby mohl úzce monitorovat to, co probíhá v rámci strategického dokumentu a v rámci programu. Z tohoto důvodu jsme se dostali do této právní nejistoty. Nemáme totiž odpovídající formulace pro to, jak by se měl nazývat tento regulativní postup s kontrolou a jak by měl být právně upraven poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Z tohoto důvodu musíme nyní počkat, než budeme mít odpovídající znění ve své zprávě a poté budeme moci pokračovat. Probíhá to současně eh, ve dvou výborech eh, v DVA u nás. Soustředíme se na odpovídající nástroje. My doufáme, že budeme mít brzy předloženy odpovídající návrhy ze strany komise a žádáme vás o mandát pro vyjednávání a čekáme na vaši podporu. Děkuji. Grazie. Děkuji vám. To byl velice dobrý komentář. Paní Brandner chce promluvit? Ne, nikdo další nežádal už o slovo. Je-li tomu tak, shodneme-li se pan Brok. Pane předsedo, komu by měl být ten mandát udělen? Penso che il mandato debba essere, debba essere... Ten mandát by měl být dán zpravodajkám, protože ty o něj žádali, ale vyslechneme si jejich poznámky. Ano, máte pravdu, my jsme žádali eh, paní Gál a já o tento mandát. Jsme to my. Honorable Brandner, prego. Paní Brandner. Das Stabilitätsinstrument ist zwar erst der nächste Instrument nástroj pro stabilitu je až další bod, ale možná bychom to mohli zmínit už teď. Paní Lochbirl to zmínila, jedná se zde o delegované akty. Podle mého názoru by bylo lepší, pokud bychom vyjednávali společně o všech nástrojích a nikoli odděleně. Měli bychom vždy postupovat stejným způsobem. To znamená, že bychom zde měli mít stejné mandáty, jeden společný tedy mandát, a tyto mandáty by potom umožňovaly vyjednávat o jednotlivých nástrojích s komisí. A byli bychom silnější, pokud bychom to udělali společně, takže žádám o společný mandát. Autola. Autola. Minusta tämä ratkaisu, joka on neuvotteltu eh, Děkuji. Myslím, že řešení, které právě bylo vyjednáno mezi službami a zpravodajkami je vynikající a myslím, že tento mandát jim můžeme udělit. To, co říkala kolegyně Brandner, myslím, že je velmi užitečné. Je eh, třeba, aby tak jednali. A děkuji všem, eh, kdo se snažil najít toto řešení. Nebylo to snadné. Ehm, l'onorevole Muniz e poi l'onorevole Brock, prego. Eh, e sí, gracias, eh, presidente. Como ponente en la sombra del Grupo Socialista... Děkuji, pane předsedo. Jako stínová zpravodajka za socialisty se domnívám, že názor zpravodajek na tyto nástroje je správný potřebujeme co nejvíce monitorování, co nejvíce dohledu ze strany parlamentu. Cílem těchto nástrojů je eh, získat zpět to, což jsme ztratili ve prospěch komise před několika lety. Znamená to tedy, že parlament by měl být schopen monitorovat eh, delegované akty které provádí komise, takže měli bychom souhlasit s tím, co říkají zpravodajky. Pan Brok, prosím. Když se tady eh, říká o těch cílech, ano, souhlasím, i to, co má být ještě dojednáno, ale nevím, jak to bylo na začátku, tedy to období platnosti toho finančního nástroje, jak to tehdy vypadalo s tím vyjednáváním, ale to tehdy bylo vše v rukou toho grémia a nyní s jednou výjimkou to vyjednává vlastně jedna frakce tak nevím, jak to je, když máte všude zpravodaj. Já jsem toho názoru, že by se měl ten vyjednávací tým postavit trochu na širší bázi, aby opravdu byl reprezentativní pro náš výbor. Termovalutarlo. Eh, non... No. Abychom také mohli zvážit. Onorevole Lösing, poi le do la parola. Kolegové, nejdříve paní Lösing. Posleze další kolegové, ale vy už jste hovořili. Jako stínová zpravodajka levice, tady já u těch argumentů mohu pouze souhlasit, které se musí šel paní Elpíre. My jsme o tom ještě včera diskutovali do hloubky a chtěla bych srdečně poděkovat a rovněž to řešení tady s tím mohu souhlasit a připadá mi rozumné. Uh, eh, Lochbiller, prego. Paní Lochbiller. Thank you, Mr. Chairperson. Děkuji, pane předsedo. Já bych reagovala na to, co řekl pan Brok. Nezabývá se tím pouze jedna politická skupina. Například pan eh, Miče je zahnut do jiného nástroje, paní Kinga Gál je mojí spoluspravodajkou a pan Scholz z Levice je ve výboru INTE. Eh, takže a ještě se máme jiné zástupce z DEVE. Frau, Frau Kinga Gál je auch von ihr. Paní Kinga Gál také zastupuje svoji frakci, svoji politickou skupinu. Já si ale pokud máte pocit, že by to postoj parlamentu posílilo, a kdybychom zde měli další zástupce z vaší politické skupiny, je to v pořádku, také samozřejmě z politické skupiny SAD. Spravodajové vždy vyjednávají se stínovými spravodaji. Já jsem včera explicitně napsala, že budeme vyjednávat se stínovými zpravodaji. Já nevím, jestli to a pana Broka uspokojí, když tady zahrneme všechny spolu, spoluspravodaje, nebo myslíte si, pane Broku, že budeme přesto potřebovat další, tedy spoluspravodaje? Co si o tom myslíte? Eh, ano, ah honorevole Brok si. Dříve pan Brok, ano. Pak paní Gála další. Honorevole Brok. Já, ich meine, ich immer... Já mám vždy problém se stínem se stínovými zpravodaji, ale v tomto případě ne. Pokud se na tom domluvíme, já nevím, kdo jsou stínoví zpravodaji, na to se můžeme podívat. Ale pokud se vyjednávání budou účastnit stínoví zpravodajové, potom s tím souhlasím. Paní Gál, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nemyslím, že by byl problém se stínovým zpravodajem. Já jsem spolu zpravodajka. A 10. listopadu na schůzi jsem sama se začala zabývat touto zprávou. A domluvili jsme se, že tentokrát eh, začne mluvit eh, kolegyně a právě proto začala tedy tuto prezentaci zprávy eh, moje kolegyně, protože předtím jsem hovořila já. My se prostě dohodneme. A také jsme se shodli na tom, co jsme zde dnes říkali. A pan Mitchell který se zabývá tímto nástrojem v jiném výboru, zatímco já se jim zabývám zde, tak, tak my se také můžeme shodnout. Nemyslím si tedy, že by tedy byly nějaké potíže tohoto typu. Dobře. Eh, možná bychom se mohli mm, dohodnout, co podnikneme až na konec celé eh, rozpravy. Ano, já vím, že jste se hlásili o slovo. Paní Munic. Gracias otra vez, presidente. Eh, pane předsedo. EPP má dva koordinátory, ale to je problém, protože koordinátoři se dohodli na zpravodajích pro tuto zprávu a nyní se zdá, že zde existuje určitá nesrovnalost, pokud jde o rozdělení zpráv. Um, já jsem hovořila s paní eh, Brandner a socialisté definovali svůj postoj, pokud jde o tuto zprávu. My nemáme problém, abychom zde měli stínovou zpravodajku nebo zpravodaje. Kolegy. Vzhledem k tomu, že kolegové by chtěli, kteří chtěli promluvit už tak učiteli, poslechneme si pana Millera. Dr. Miller della Commissione, prego. Komise. Děkuji, pane předsedo. Tak jako už se zmínila paní Lochbíler, paní Ferro Waldnerová napsala vám a vaši kolegyně paní Jolie dotkla se určitých technických otázek. E, možná by ten dopis bylo dobré zpřístupnit všem členům tohoto výboru a jak říká paní Ferro Waldnerová, komise je k dispozici a ráda se bude účastnit diskusí, nakolik to bude potřeba. My bychom vítali řešení této otázky, tedy konkrétně i to řešení, mandát pro zpravodaje, aby se sešli s radou, aby ty dvě větve eh, těch legislativních orgánů zájemně komunikovaly a komise eh, pomůže, napomůže u těchto diskusí velice ráda. Děkuji. Bene, allora, mi pare di... Myslím tedy, že po této rozpravě můžeme dojít k závěru, že další jednání může být vedeno třemi zpravodajkami, které se zabývají různými aspekty politiky. Je také správné, aby zde byl určitý dohled předsednictva našeho výboru. A je tedy zapotřebí, abychom koordinovali celé toto téma i se stínovými zpravodaji. Znamená to tedy, že se těmito tématy budou zabývat všichni, tedy celá tato skupina. Samozřejmě, že hlavní směr, eh, to, ten mandát, eh, udávat hlavní směr mají zpravodajky. A posléze dojdeme Mm, k závěru. Možná budeme dělat ještě nějaké další změny. Prosím, ještě další kolega. Varmasti ratkaisu erittäin hyvä ja haluaisin vähän epävirallisemmin. Děkuji, pane předsedo. Možná, že se jedná o dobré řešení, ale neformálně bych se ještě ráda zmínila o jedné záležitosti, jež se s ním váže. Politické skupiny ne, neuvedly své představitele v té skupině, jež se těmi nástroji zabývá. Já jsem předsedkyní té pracovní skupiny a musím říct, že mi, mě to trochu trápí, že já nedosahuji žádných výsledků, protože skupiny tam nevysílají své představitele. Tedy já bych prosila, aby EPP a SAD tam opravdu někoho poslali, protože tady to dále nejde, že se stýkáme pouze neformálně, nemáme ani předsedu. Argumento je... Ano. My eh, víme, o čem hovoříte, bohužel ještě teď eh, se nedošlo k provádění. Zatím nemáme jména, nemáme jasné eh, údaje, abychom mohli tedy pokračovat dál. My můžeme učinit to, že požádáme politické skupiny, požádáme širší předsednictvo, aby ve spolupráci s koordinátory navrhlo další návrhy, definitivní návrhy. Paní Gál, prosím. Pane předsedo, já taky existuji jako jméno v tomto celém postupu a už jsem tam také byla zapsaná jako jméno, když jsme zahájili vyjednávání s komisí. To znamená tedy, že EPP tam moje jméno dalo, já jsem tam byla, byla jsem přítomna u vyjednávání, takže si nemyslím, že bychom měli vinit EPP. Jen prostě nechápu, co se to tady děje. Z naší strany je to v pořádku. My jsme se dali do práce, byla jsem tam od začátku. Ano, paní Gál, nikdo netvrdí, že zodpovědnost by nesla eh, politická skupina, již jsme členy. No, myslím, že už jsme došli tedy k závěru. Ještě poslední řečník, paní Muniz. Děkuji. Pane předsedo, stínoví zpravodajové mají zodpovědnost za to, aby se účastnili také tohoto jednání. Dobře, tím jsme tedy uzavřeli tento bod na pořadu jednání. A teď k bezpečnosti a dodávkám plynu zpravodaj mě požádal, pan Sarius Volsky mě požádal, abychom odložili na později definici, abychom odložili prezentaci této zprávy, protože přijde později. Ehm, není tu ani pan Lambsdorff dosud, ehm, takže tu jsem já. A nejdříve se tedy budeme zabývat posledním bodem na pořadu jednání, a to je výroční zpráva o společné zahraniční a bezpečnostní politice za rok 2008. Nejdříve vám řeknu několik údajů o tom, jak vznikala tato zpráva. Jedná se o předběžnou výměnu názorů. Hlubší diskuze se mm, ta proběhne až v lednu. Usnesení poukazuje na určitou strategickou perspektivu, takže vědomně jsem se nezabýval detaily, není to vyčerpávající výčet, zabýval jsem se jen hlavními principy. Eh, to jsem chtěl říct na úvod, abych vás uvedl eh, do obrazu. Co se týče obsahu zprávy jako takové, se schválením Lisabonské smlouvy Evropská unie získává eh, novou významnou funkci ve své zahraniční politice a je tedy třeba, aby vnější činnost Evropské unie byla patřičně podpořena rozpočtovými prostředky. Evropský parlament zdůrazňuje v této zprávě, že má důležitou úlohu e, garanta e, legitimity zahraniční činnosti, že musí být přímo účasten rozhodovacího procesu CZBP e, vysoký představitel, což je novinka v institucionálním rámci EU má navštěvovat Evropský parlament nikoli jen náhodně, ale pravidelně, musí to mít určitou strukturu a také eh, paní vysoká představitelka má pravidelně konzultovat Evropský parlament ohledně jmenování členů eh, toho zahraničního diplomatického sboru. A také je třeba objasnit transparentní objektivní kritéria pro jmenování zvláštních představitelů. Evropský parlament, jak jsem říkal, má velikou zodpovědnost za eh, politiku společné bezpečnosti. V této zprávě zdůrazňuji na mnoha místech potřebu přeskoumávat i mezi institucionální dohody, které už byly napsány, zejména pak dohodu o přístupu k dokumentům důvěrného charakteru. Také je zde kláden veliký důraz na mnohostranost, mnohostrané eh, dohody, které musí být skutečně účinné. Zdůrazňuje se nutnost silné a konstruktivní spolupráce s OSN a v důsledku těchto všech prvků. Eh, delegace Evropské unie v OSN jak v New Yorku, tak v Ženevě musí být patřičně vybaveny nástroji, které potřebují, ať už tedy lidskými, či technickými, či finančními zdroji. Je zde také zdůrazněn význam užší spolupráce mezi EU a NATO. Též zde zdůrazňuji závazek a úsilí Evropského parlamentu v, v partnerství se Spojenými státy. Také zde hovořím o různých geografických oblastech, které mají kritickou, které se osejí v kritické situaci, to je například Jižní Kavkaz, Balkán, Blízký východ, Afghánistán. A na závěr upozorňuji na veliký potenciál východního partnerství a také Unie pro Středomoří. V minulosti Rada vždy odmítala hovořit na výboru o právách Evropského parlamentu o SZBP po té, co Lisabonská smlouva vstoupila, vstoupila v platnost, očekáváme, že vysoká představitelka, která už to tedy potvrdila slovy, aby našla způsob, jakým s námi povede skutečný dialog. A to ve všech fázích eh, provádění sepisování této zprávy. To je tak zhruba obsah mé zprávy Myslím, že jste dnes ráno tento dokument, nebo včera večer, že jste jej obdrželi, jen v angličtině. V následujících dnech bude též přeložena do jiných jazyků. A to mm, vám pomůže eh, k tomu, abyste mohli překládat pozměňovací návrh. Nevím, zda už je tu lhůta. 12. ledna je tedy lhůta pro pozměňovací návrhy. Já jsem to neotevřel na správné straně. Takže 12. ledna ve 12 hodin. Diskutovat můžeme už teď. Prosím, máte slovo. Eh, eh, allora, se eh, la esposizione... Nuže, pokud ten stručný nástin nebo pravděpodobně ty okolnosti, eh, které značí to, že dokument jste obdrželi příliš pozdě, vedou k tomu, že jste ještě se ne- nemohli seznámit s obsahem, abyste dnes mohli tedy předložit své poznámky k tomuto textu, tak můžeme celou diskuzi odložit, ale někdo už tu je, někdo tak pilný, že už si dokument přečetl. Prosím, pane Broku. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem byl trochu pomalejší, eh, nedával jsem úplně pozor, to už se mi stávalo ve škole. Já jsem tuto zprávu ještě nečetl, abych mohl ji plně zhodnotit, ale mám zde jenom takovou všeobecnou myšlenku, nad kterou se musíme zamyslet. Myslím, že po prvním slyšení baronky Eštnové se jasně ukázalo, že bychom v této zprávě měli možná trochu filozoficky se zamyslet nad tím, jak by měla vypadat eh, zahraniční politika společenství. Měli bychom zde naznačit určité směry. Především s ohledem na zřízení postu vysoké představitelky. Jsme teď v nové pozici. A já si myslím, že toto téma by mělo být eh, zmíněno na některých místech, protože je to věc, která je třeba eh, vyjasnit. Já jsem byl hodně nervózní z toho včerejšího slyšení a myslím si, že by bylo dobré, pokud bychom toto téma zmínili eh, ve vaší zprávě. E Děkuji vám, pane Broku. Ve stručném úvodu, který jsem právě poskytl, jsem také navazoval už na předešlou zprávu. Jejího, jejíhož vypracování vy jste se také někteří už účastnili. A také ehm, to téma, o kterém vy jste právě hovořil, určitě najdete eh, v eh, textu finální této zprávy. Pan Preda. Am avut ehm, vreme să citesc raportul, deși destul de târziu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já si také budu muset přečíst tuto zprávu. Dnes ráno jsem přišel trochu později, ale chtěl bych zdůraznit několik věcí. Myslím si, že zpráva pokrývá eh, geograficky věcně všechny nejdůležitější prvky. Dále, domnívám se, že zpráva správně zdůrazňuje skutečnost, že Rada musí vést dialog s parlamentem, pokud jde o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a to na základě výroční zprávy. Eh, způsob, jak já to vidím, je následující. Myslím si, že bychom se měli soustředit na to, abychom měli parlamentní konzultaci, konzultaci parlamentu, pokud jde o otázky rybolovu. A také pokud jde o společnou bezpečnostní a obranou politiku. Já se domnívám, že tímto způsobem by politika byla na mezinárodní úrovni důvěryhodnější. Pokud jde o transatlantické partnerství, toto téma se zde také zmiňuje a je zde výzva, abychom s americkými partnery měli globální přístup k řešení otázek. A já jsem včera požádal paní Aštnovou, aby k tomu zaujala stanovisko. Pokud jde o mise do Kosova, já si myslím, že to je skutečně, uh, misi v Kosovu, to je skutečně věc, na kterou se soustředit musíme a také se musíme soustředit na východní partnerství. Eh? A právě všechna tato témata jsou součástí zprávy. Takže to, co vy říkáte, je zdůraznění témat, která se tam již vyskytují. Děkuji vám za to, že se připojujete k těm kritériím, které já jsem tam také zvážil. Ještě někdo si přeje promluvit? Nikdo. Eh, takže tím můžeme uzavřít i tento bod na pořadu jednání. V této chvíli však musíme, ne, nemusíme, paní Brandner. Entschuldigen Sie, ich war hier gerade etwas verdeckt. Äh, Já se omlouvám. Trochu jsem tady byla rozptýlena. K té zprávě tady souhlasím s panem Brokem v návaznosti na to, co řekla paní Aštronová. Totiž pro nás je otázka definice u kterých eh, pravomocí to bude vycházet z Relexu, eh, u komisaře, jak bude se nějak doplňovat eh, portfolio s ní, je to napínavá otázka. A druhá věc, již bych tady chtěla zmínit, možná by se tam mohlo něco dodat, od rady máme nový dokument týkající se mediačních kapacit Evropské unie, to bychom tam možná mohli posílit, že to vidíme jako pozitivní prvek, že se tam jak bych to řekla, objevuje nový prvek na tom poli, v nichž už máme určitou silnou pozici. A poslední věc, to jsou ty smlouvy Evropské unie s třetími, ale mm, státy, stranami a tam máme tu doložku o lidských právek a tam by se mohlo rovněž přistoupit k prověřování, zda ta doložka opravdu funguje, zda se prověřuje. Děkuji vám, paní Brandner. vezmeme to na vědomí a jak už jsem říkal, do 12. ledna je čas na pozměňovací návrhy. Takže to všechno pak patřičně zvážíme. A vzhledem k tomu, že už se nikdo nechlásí do debaty, eh, můžeme uzavřít tedy tento bod na pořadu jednání a vzhledem k tomu, že ani pan Sarius Volsky, ani pan Lambsdorff eh, tu nejsou, musíme přerušit na chvíli schůzi. tak na 10 minut. Až přijdou naši zpravodajové, budeme pokračovat. Sejdeme se tedy za 10 minut.